So, welcome. Um... Vítejte. Na toto zasedání výboru Ekon máme dvě velmi relevantní témata k diskuzi. Já tedy zkrátím ten čas, abych vás všechny přivítal, protože si myslím, že to už máme za sebou a teď bychom měli využít čas k tomu, abychom šli rovnou k jádru věci. Máme také velmi dobré řečníky. Jak víte, první téma, které jsme vybrali, je budoucnost eh, <clears throat> evropské daňové politiky, zdaňování digitální ekonomiky, následné kroky po skandálech Panama Papers a Paradise Papers a práce vyšetřovacího výboru EP Pana, protože Evropský parlament velmi pracoval, velmi intenzivně na tomto tématu i z legislativní stránky. Bohužel v této oblasti jsme jen konzultováni, vaše role je tedy klíčová. A teď pracujeme na CCCTB a na tom, jak digitální otázky začlenit do CCCTB i pátá směrnice o boji proti praní špinavých peněz, tam máme spolurozhodování, těšíme se také na to, že rada postoupí vpřed. Máme také balíček eh, o DPH, ovšem eh, o tom už budou diskutovat naši panelisté společně s vámi. A jako první bych rád dal slovo své spolupředsedkyni pokud chci něco říci, prosím. Уважаемый господин Голтери, председател на Комисията по економически и парични въпроси в Европейския парламент. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů, vážení kolegové. Je pro mne velkou ctí spolupředsedat tomuto panelu. Meziparlamentní konference v Evropském parlamentu je důležitou událostí za bulharského předsednictví. Hovoříme o důležitých otázkách daňové politiky, hovoříme o obnově důvěry a daňové spravedlnosti a sociální spravedlnosti. Musíme pracovat na efektivním a spravedlivém zdaňování digitální ekonomiky na mezinárodní úrovni. A musíme pracovat na tom, abychom zreformovali mezinárodní pravidla pro distribuci zisku a další pravidla, která se týkají digitálních technologií. A proto je důležité zvážit návrh CCCTB Evropské komise. Jsme velmi rádi, že ta hlavní pravidla budou zrevidována a budeme pracovat na vzorci, který vezme v úvahu, kde byl generován zisk a kde jsou aktiva. To druhé téma. Panama Papers jasně ukázala, jak je to s důvěrou lidí v daňový systém v členských státech EU a v Evropské unii jako celku. Proto si myslíme, že je velmi důležité bojovat proti daňovým únikům a podvodům. Musíme udělat v této věci velmi rychlé a konkrétní kroky. Děkuji. Děkuji. Vážený spolupředsedo. A teď bych rád dal slovo našemu prvnímu řečníkovi z ředitelství TAX Evropské komise Guillermo Monteje. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci, pokud chcete, tak eh, pár minut využiju k tomu, abych schrnul jednak eh, kroky, které byly uskutečněny v oblasti daňové politiky na úrovni Evropské unie od začátku mandátu komise Žána Klauda Junckera a také identifikuji ty hlavní výzvy, které máme před sebou, abychom tedy dokončili tento program. Myslím si, že je užitečné na úvod říci, že máme skvělou meziinstitucionální spolupráci mezi Evropským parlamentem, ale také mnoha evropskými, nebo tedy parlamenty evropských států, se kterými vedeme velmi úzký dialog, abychom umožnili realizaci tohoto programu a abychom mohli také prosazovat rozhodnutí Rady ministrů v oblasti fiskality, protože, jak připomněl předseda Gualtieri, legislativní postup vyžaduje jednomyslnost Rady, pokud jde o daňové otázky. První úspěch, který je zcela důležitý, je v oblasti daňové transparentnosti. Můžeme říci, že od začátku tohoto mandátu to, čeho bylo dosaženo při přijímání legislativních textů na evropské úrovni v zájmu zlepšení daňové transparentnosti, třeba výměna daňových rozhodnutí, reporting za jednotlivé země, u velkých podniků. Pokrok, kterého bylo dosaženo v boji proti daňovým podvodům a také konec daňového tajemství, automatická výměna informací bankovního charakteru, to všechno jsou legislativní texty, které umožňují daňovým orgánům mít k dispozici informace, které potřebují k tomu, aby správně mohli vybírat daně. Evropská komise velmi úzce dbá na dobrou transpozici a implementaci v členských státech, protože naším cílem není jen přijímat texty na evropské úrovni, ale zároveň se ujistit, že ty texty jsou správně implementovány v členských státech. Druhá oblast, kde bylo dosaženo velkého pokroku, to je posílení legislativ na boj proti daňovým unikům, vyhýbání se daňové povinnosti a agresivní daňové optimalizaci. Byly přijaty dvě směrnice, které jsou v současné době transponovány v členských státech. Aby podniky neměli možnost používat jisté finanční strategie k tomu, aby zabránili nebo aby se vyhnuli placení daní a aby tím pádem neomezovali daňové příjmy našich zemí. Třetí oblast se týká zahraniční větve této agendy. My v Evropské komisi jsme si říkali, že je důležité tuto agendu, tento program transparentnosti a dobré finanční a daňové zprávy promítnout za naše hranice. A právě proto jsme hodně pracovali na tom, aby Rada přijala, udělala to v prosinci 2017, seznam nespolupracujících jurisdikcí. Aby bylo možno začít vyvíjet tlak na třetí státy, třetí jurisdikce, v tom smyslu, že je nutno, aby přijali jistá kritéria, která definovala Evropská unie na základě standardů odsouhlasených na globální úrovni. Ty výsledky jsou velmi důležité, protože po této práci, kromě toho, že byl vytvořen seznam nespolupracujících jurisdikcí, tak 55 jurisdikcí se zavázalo vůči Evropské unii že přepracuje svůj vnitřní řád, aby se přizpůsobili normám Evropské unie. Po přijetí těchto závazků zde máme 100 různých eh, škodlivých eh, daňových režimů a dalších 600 dohodné výměnu informací, které budou uplatňovány podepsány v souvislosti s touto výměnou názoru. To je tedy ten úspěch nebo ty úspěchy, kterých jsme dosáhli. Do budoucnosti dva velké projekty. Za prvé samozřejmě přijetí společného konsolidovaného základu daně pro korporátní daň, na které pracuje Evropský parlament také velmi pečlivě, očekáváme velmi brzy zprávu. A druhý projekt to je tedy zdaňování digitální ekonomiky. Musíme se přizpůsobit novým formám tvorby hodnot ze strany podniku, abychom zajistili na vnitřním trhu daňové základy, které budou lépe odpovídat současné situaci. Za pomoci Evropského parlamentu a národních parlamentů, které samozřejmě čelí stejnému očekávání ze strany občanů, Chceme dosáhnout výsledku do konce mandátu současné komise a do konce funkčního období tohoto parlamentu. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Werner Langen, který eh, předsedal panamskému výboru. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Podám krátkou zprávu o tom, co přesně dělal náš výbor. Vracíme se zpátky do roku 2010, Wikileaks, 2013, um, Offshore Leaks, potom Swiss, Swiss Leaks, eh, Luxembourg Leaks a Eh, kromě toho eh, potom o rok později byly tedy zveřejněny eh, údaje asi 2,6 terabajtů největší nebo druhé největší panamské firmy, která se tomuto věnovaly. Tam byly obrovské množství dat ohledně tedy o vlastnících, o firmách, které o těch fiktivních firmách a eh, o jejich existenci a tak dále. Parlament vlastně na základě všech těchto takzvaných leaks ehm, ehm, ustanovil dva speciální výbory. Nejdřív to byl taxe, taxe a potom taxe 2. A v roce 2016 ještě upozorňuji, že tedy ty vyšetřující výbory, tyto speciální výbory vždycky eh, působí pouze eh, rok, mohou si svou práci prodloužit o půl roku, takže nejdéle mohou působit rok a půl. Takže vlastně i ten náš výbor dokončil svou práci v roce 2017. E, provedli jsme asi 26 slyšení, 11 e, e, studií jsme nechali realizovat a kromě toho jsme měli 8 výjezdních cest do, na Maltu, USA, do Spojeného království, Portugalsko, Kypr, Švýcarsko a další. A potom jsme se na závěr znovu vrátili na Maltu na základě rozhodnutí Evropského parlamentu o e, této věci. Hmm, třikrát jsme měli slyšení s komisí, e, dvakrát přišel pan komisař Moskoviči, e, komisařka Jourová přišla také a přišel také předseda komise Juncker na naše slyšení a když se podíváme na vývoj v oblasti daní za posledních několik let, tak vlastně i aktivity Evropské parlamentu mm, a zveřejnění na mezinárodní úrovni vedlo tedy ke změně paradigmatu, protože vlastně do té doby bylo běžné, že každý členský stát Evropské unie a většina tedy třetích zemí Považuje tedy eh, daňové otázky za svou vlastní, tedy vnitrostátní věc. Ale tady nejde o daňovou spravedlnost nebo rozdělení daní nebo férové eh, daňové soutěže. Tady jde vyloženě o to, jak eh, prostřednictvím zákonodárství v oblasti daní postupovat na evropské úrovni, tedy pro sebe mm, a pro vlastní zemi. A tady vlastně tedy šlo řadě zemí o to, jak dosáhnout výhod to byl případ například Lucemburska, kde mm, to bylo vlastně takový, takové sběrné místo mm, černých peněz Evropské unie. Mm, my jsme v podstatě měli takový dojem, že v posledních letech tato, eh, řekněme, kultura eh, mlčení se změnila eh, a opravdu došlo k změně paradigmatu, kdy vlastně i ti, kteří do toho byli zapojeni, Eh, úspěšně tedy prošli procesem takzvaně od Saula k, Paula, k Pavlovi eh, a Potom samozřejmě k tomu byla velmi důležitá spolupráce Evropské komise s naším eh, výborem. Ta spolupráce byla skvělá. My jsme samozřejmě taky položili několik kritických otázek mm, ohledně tedy chování mm, členských zemí Mm, měli jsme třeba například problém se, se zablokovými daty s některými mm, zeměmi a pak jsme měli eh, skupinu, která se věnovala etickému kodexu a vlastně žádná Evropská komise si se neopovážila přijít mm, k vyšetřujícímu výboru a v podstatě nechtěli tady být takto i jmenováni, ačkoliv potom je jmenovala eh, italská nějaká um, úřednice. A eh, Měli jsme třeba některé dokumenty, kde vlastně jsme viděli třeba jenom pořad jednání a já nevím, většina to, zbytek toho dokumentu byl úplně začerněn Eh, vůbec jsme se potýkali s problémy, že řada těch eh, dokumentů, které jsme si vyžádali, byly eh, začerněny. Tady jsme tedy měli výjimku Lucembursko, tam jsem už hovořil o, tom změ, o té změně paradigmatu, ale jiné státy mm, opravdu nespolupracovaly tolik, jako bychom si byli bývali přáli. Jak víte, naše vyšetřující právo není tak silné, jako mají tedy parlamenty v členských zemích. Nemáme žádné pravomoci udílet sankce a nemáme tedy pravomoci eh, prosazovat ehm, to, co požažujeme. Tady je samozřejmě možná, bude potřeba změnit příslušný článek eh, ve smlouvách o Evropské unii v případě, kdy tedy dojde ehm, k jednání o změně smluv takže jsme se tedy potýkali s určitými problémy. Pan předseda už eh, tedy upozorňoval na to, že máme řadu zákonodárných návrhů. Eh, to se vlastně dostalo i na jednání pléna 13. prosince. Eh, například eh, společná, eh, společná výměra pro zdanění tedy právnických osob, transparentní pravidla, whistlebloweri, seznam zemí, které nespolupracují s EU. Tady vlastně po mm, výboru PANA jsme dokonce měli konflikt se radou finančních ministrů, protože eh, nezdíleli naše pochybnosti ohledně tří až čtyř eh, členských zemí. A my jsme tedy chtěli jmenovat tyto členské státy, chtěli jsme tu diskusi trochu rozproudit. Ehm, tady například jsme zmínili Irsko ohledně tedy eh, vystupování k Apple, potom jsme měli Nizozemsko, Lucembursko, tady šlo o Mm, platné daňové rozhodování. A Malta díky vlastně celému tomu eh, systému. A Kromě toho tady vlastně vůbec jde o prosazování mezinárodních pravidel, transparentnost, otázku, jak v budoucnosti Tady vůbec nejde o národní svrchovanost. Tady jde o to, jak v budoucnosti zisky eh, internetových gigantů, jako například Apple nebo Google, eh, ti mají eh, celé miliardy nezdaněných zisků, které si ukládají ve, v daňových rájích a různých oázách. Jak, co s tím uděláme, aby to tedy přispívalo i k financování chodu států? To je v podstatě i otázka rozvojové politiky, když si uvědomíme, nemůžeme očekávat od, a, od Afriky um, žádné lepší eh, způsoby zprávy, pokud se nám nepodaří tyto nadnárodní společnosti uh, přivést k tomu, aby uh, pomáhali uh, samozřejmě také uh, i Africe prostřednictvím tedy řádného zdanění. Děkuji. Děkuji. Omlouvám se, ale budu opravdu přísný, eh, co se týče řečnické doby, takže eh, čeká nás večeře v sedm. Kromě toho pak máme ještě další panel. Teď eh, s námi je Erik Ferdr, který je z Assemblée Nationale Française. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se chci zaměřovat na, zaměřit na digitální ekonomiku. Ehm, jsou tak ehm, silné jako státy. To mají finanční kapacitu, která přesahuje tu některých členských zemí. Také mají větší mobilitu, eh, možnost sbírat data. A eh, a v tomto světě, který se neustále mění. Ve Francii velice věnujeme pozornost nespravedlnosti. Jinak mezi eh, států, jak řekl pan eh, Lamassur v Národním schromáždění před několika dny, eh, je vlastně jedny státy vlastně, provádějí nejenom fiskální dumping, ale sociální, je to ještě víc. Jde to ještě dál. Ten skandál jako Wikileaks nebo Paradise Papers, Eh, vyšetřovací výbor, o kterém mluvil na, náš kolega. Mm, mm, často eh, jsou to mm, aféry v tisku, které eh, probíhají a které, kterým dochází stále více. Nyní některé podniky, například Facebook má 30 milionů Eh, abonentů, tak eh, mnoho eh, lidí si čte otázku, jak to, že platí tak malé daně. Google, pokud tedy ne, ne vyřeší své fiskální problémy, jak to vyvolává další otázky. Státy, evropská pravidla, o tom budeme mluvit i dál. OECD a já velice Eh, eh, v toto věřím, protože musí existovat globální rámec, protože firmy jsou také globální. Je v každém případě eh, mm, třeba, mm, aby existovala fiskální lojalita, aby bez ohledu na to, jaké jsou systémy produkce zemí, tak by se měly zdaňovat stejně. Eh, také třeba transparentnost, to bylo řečeno, eh, Francie tady se hrává důležitou roli v oblasti transparentnosti. Před několika mm, mm, před deseti let eh, OECD se znovu angažovalo v boji proti mezinárodním podvodům. Mm, takže obnova fiskální spravedlnosti, jak to lépe regulovat. Ehm, zpráva, mm, před několika lety byla vypracována zpráva, mm, která se týkala fiskální optimalizace velkých firm. Nyní je třeba znovu eh, definovat ehm, mm, otázku lokalizace zisků a sídla, to je samozřejmě velmi složité Ehm, domnívám se, že směrnice je zcela eh, zásadní v této věci. Je to třeba, harmon, je třeba harmonizovat způsob, jakým se zisky počítají, jak se počítají daně eh, pro eh, společnosti a také je třeba postupovat rychle, je třeba objasnit ehm, určité hybridní produkty nebo ujasnit a pravděpodobně zpřísnit pravidla týkající se transferových cen. To jsou eh, velice důležité otázky. Eh, potřebujeme nutně fiskální stabilitu. Potřebuje Francie, nebylo to mu eh, vždy tak, ale Francie má ve zvyku často měnit pravidla. V této oblasti každopádně není dobré zůstat na místě, protože kapacita zdaňovat je pomalejší než ten ekonomický vývoj. Eh, a to vede k mm, mezeře, která je neakceptovatelná. Musíme lépe materializovat nemateriální ekonomiku, to znamená vybrat určitý, určité základy, o tom se teď diskutuje. Francie podala návrhy, stejně jako jiné státy, co se týče zdanění eh, podle um, obratu. Eh, je možné o tom diskutovat Eh, je možné, mm, že tam budou určité výzvy. Mm, to by byl eh, eh, cíl, je to možná trošičku tvrdší než ten než ten soubratu. to by bylo krátkodobé řešení, je třeba najít dlouhodobé řešení, což by bylo definování daňového základu. Dále se týče digitální ekonomiky, tam se kumulují zisky bez daní. Eh, a z těchto zisků si kupují další firmy ve všech zemích Evropy. To prostě není možné tak to nechat. Je třeba najít především okamžité řešení. Pokud to okamžité eh, řešení eh, bude úplné dobře, pokud ne, tak budeme potřebovat středně střednědobý mm, úhel, kdy budeme zdaňovat tedy obrat, což bude složitější Ehm, také máme jiný typ společnosti, třeba Airbnb, to je velká otázka zdanění ehm, domácností. I tady musíme mm, ehm, dosáhnout pokroku. My jsme podali nějaké návrhy ve Francii, aby eh, někdo, kdo pronajímá byt eh, ve srovnání s tím, kdo ho pronajímá tradičnějším způsobem, tak eh, by byli všichni zdaněni stejným způsobem. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Ahmedu Lauejovi, který eh, předsedal belgickému speciálnímu výboru pro panamské dokumenty. Merci, eh, Děkuji, pane předsedo, za to, že probíráte Panama Papers a také práci výboru, kterému jsem předsedal v belgickém parlamentu. Pár slov k digitálním podnikům. Ten problém je obrovský. Amazon nebo Alibaba mají obrat, který je stejný jako HDP Belgie. Více než 450 miliard dolarů. A já zde tedy skromně chci formulovat návrh. Pokud nebudeme schopni na evropské úrovni vytvořit eh, daň, která bude založena na kapitálu, no tak musíme vycházet z obratu, protože neexistuje žádné jiné krátkodobé, střednědobé řešení, které bychom eh, mohli uplatnit. Samozřejmě budeme čekat, eh, že časem, když se posílí fiskální integrace, když eh, se bude více tedy lokalizovat eh, ten zisk v jednotlivých zemích, tak budeme mít eh, více odpovídající daně, ale v současné době je to složité. K panemským dokumentům. Belgický parlament se touto otázkou začal zabývat velmi záhy a poslanci ze všech stran interpelovali vládu a tím pádem vláda urychlila řešení otázky daňových rájů. A díky tomu daňová zpráva zahájila více než 200 šetření, které souvisí s panemskými papíry. Bylo tedy zahájeno, máme těch eh, případů 200 až 300, jedná se o 700 výskytů celkem, ovšem Některé výskyty se týkaly jedné osoby. Bylo tam třeba jméno daňového poplatníka a potom jméno jeho společnosti. V každém případě eh, různé složky justice teď řeší těch 200 až 300 případů. Ovšem to nebránilo parlamentu v tom, aby zjistil, jaké kapacity jsou mobilizovány k tomu, aby se bojovalo proti daňovým rájům. Proběhla celá řada slyšení, téměř 90 hodin, což je tedy podstatné. Kromě toho další řada různých pracovních skupin. Byly vyslýchány různé orgány, policejní služby, státní zastupitelství, policie, Evropská komise, Evropský parlament, konkrétně tedy pan Langen, který tedy předsedal výboru pana a také dva ministři s panami, kteří tady byli na oficiální návštěvě a kteří přišli zodpovědět naše otázky. Pak řada různých institucí, které jsou eh, pověřeny kontrolu finančního sektoru. Národní banka, samozřejmě to je dnes regulátor, kontrolor, supervizor bank a jak víte, je obtížné vytvořit eh, finanční cyklus, finanční okruh, který bude podvodný, pokud do toho nebudou zapojeny banky. <clears throat> Ale také mechanismus na praní špinavých peněz. Výsledkem byla celá řada rekom, tedy doporučení Ovšem eh, konsensus tedy nebyl vyvozen, protože to vyvolávalo celou řadu různých názorů. Nicméně uvědomili jsme se, že je skutečně důležité začít chránit oznamovatele, rozhodnout se také, kde bude místo tedy té finanční, finanční prokuratury. To je rozdíl mezi Belgií a Francií. To prostě může být člověk, který je specializován na finanční právo, ale nakonec třeba dostane obyčejnou záležitost. My jsme chtěli vytvořit skutečně finanční prokuraturu, kde všichni ti soudci by se zabývali pouze finanční kriminalitou, konkrétně tedy daňovými podvody. Neschody panovaly také v tom, jak konkrétně jak konkrétně pracovat eh, na prostředcích, které bychom měli dát k dispozici různým službám, jak také urychlit implementaci evropských směrnic, které chtějí efektivněji bojovat proti daňovým rájům, především tedy pokud jde o efektivní rozpoznávání skutečných příjemců, to je věc, kterou všichni dobře znáte, a potom také šlo o prodloužení těch promlčecích lhůt. My jsme se nezabývali tím takzvaným transfer pricing, ovšem říkali jsme si, že pokud chceme efektivně bojovat proti této formě daňové optimalizace, tak je třeba prodloužit to období. Pokud jde o daňové ráje, tak někteří také volali potom, aby se promlčecí lhůta protáhla ze sedmi na deset let, pokud ta transakce bude procházet přes nějaký daňový ráj. To je zatím, pane předsedo, z mé strany vše. V každém případě je zde spousta práce. K dispozici jsou i doporučení pro vládu, což je taková cestovní mapa. A my jako poslanci musíme sledovat, a zda jsou tato doporučení exekutivou správně realizována. Děkuji oběma našim řečníkům. A teď předám slovo svému kolegovi Kanevovi a musím říci, že v 6 hodin musíme zahájit druhý panel, takže prosím, buďte opravdu velmi struční, ani se nejsme jistí, zda dokážeme dát slovo všem řečníkům. Prosím. Kolegy, молбата mi v в рамките na dvě minuty не zde máme да možnost. Vážení kolegové, No, nyní vás požádám, abyste hovořili maximálně dvě minuty. Prvním řečníkem, který dostane dvě minuty, je pan Stajporos z Řecka. Κάθε φορολογικό σύστημα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας, της απλότητας, της... Děkuji. My bychom měli zakládat své daňové systémy na jednoduchosti, na tom, že fungují, na tom, že jsou eh, rovnoprávné a že musí fungovat efektivně. Bohužel se potýkáme s potížemi při dosahování těchto cílů. Máme potíže s digitálními platformami, při eh, otázce zdanění. Ty problémy se spíše tedy násobí a my tedy nyní eh, musíme Eh, přijít s novými způsoby řešení. Jednak to může být zjednodušení zákonů a snížení měr eh, eh, daně z přidané hodnoty, což za druhé je potřeba zvýšit spolupráci a výměnu informací. Potřebujeme také společnou základnu pro výměr daně pro, eh, fyzické, eh, pro právnické osoby a Kromě toho potřebujeme mít efektivnější rámec pro boj s nekalými daňovými praktikami, které se tedy pojí zejména s daňovými ráji. Měli bychom mít pracovní skupiny, které se věnují s takovýmto fenoménům, jako jsou panamské dokumenty. Tady jde vlastně o otázky, jakým způsobem společnosti vůbec platí daně. A konečně harmonizování daní na celosvětové úrovni, co se týče eh, při nejmenším digitální ekonomiky. A tady vlastně jde o zdanění v místě, kde je to vytvářeno. Musíme se opravdu zaměřit na tyto společnosti, které jsem zmínil, a zajistit, že nové prostředí eh, předloží tvrdší zákony a bude náročnější tedy s nimi eh, nějakým způsobem eh, nekale nakládat. Nyní pan Gali z Itálie. No, děkuji, pane předsedo. Máme řadu problémů, ale neměli bychom mm, podceňovat pokroku, kterého, eh, pokrok, kterého jsme dosáhli na úrovni OECD, ale také na úrovni Evropské unie. Zmíním tři věci. Zprávy o jednotlivých zemích, eh, country by country reporting. Eh, to je obrovsky důležité. Automatická výměna informací to je úplná revoluce, co se týče vybírání daní. Nepřímé zdanění, to je za třetí. Shodli jsme se na OECD na zásadě, země destinace, kde dochází ke spotřebě, tam se platí ta nepřímá daň. A to je velmi důležité, protože to může být 20% eh, nebo 22% eh, celkového prodeje. A to je v podstatě eh, důležitější než daň ze zisku, i když potřebujeme i tu ten zisk. A ještě jednu věc. V italském parlamentu jsme o tom hodně diskutovali a schválili jsme jednu věc. Cokoliv děláte, je obrovsky důležité to, co říkal belgický kolega. E, skončíte vlastně s daní na prodeji, na obratu, což je velmi podobné té nepřímé dani. A OECD v, vlastně v polovině března budeme mít zprávu pro rychlá řešení na národní úrovni a uvidíte, že ve finále to řešení, v podstatě téměř jediné možné řešení, je nějaké zdanění z toho, z tě, toho obratu, toho prodeje. A tam vlastně budou problémy. Za prvé, jako s nepřímými daněmi, za to zaplatí spotřebitelé spíše než ty, ty velké webové firmy a za druhé, zdaníte inovace. A přitom e, všechny naše země se snaží nějakým způsobem poskytovat pobídky digitálním inovacím a ve finále přitom je e, takto daníme. Takže tohle to je jakási past, ze které se jen těžko budeme dostávat. Děkuji. Děkuji a mm, také děkuji, že jste dodržel čas. A nyní pan Malaris z Řecka. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ελλάδα έχουμε μία παροιμία. Děkuji, pane předsedo. V Řecku je ta představa taková, že pokud chcete něco vyřešit, zjistit, kdo je zodpovědný, musíte nej, se nejprve podívat na dů příčiny. Vidíme obrovské zisky digitální ekonomiky, Vidíte, že velmi obtížné, aby Evropský parlament vyšetřoval společnosti jako Kodak a státy jako Malta, Nizozemí, Lucembursko a další, které nespolupracovaly řádně s výborem. Mm, takovéto věci vedou k situaci, kdy většina společností páchá sociální dumping. Miliardy eura utíkají e, státní pokladně Amazon, Alibaba mají e, obrat stejný jako HDP Belgie. E, jak my srovnávám, říkáme africkým zemím, jak řešit své věci, ale nemáme na to mm, žádné právo. V Řecku to, mm, to má obrovský vliv na ceny nejenom v Řecku, ale v 50 zemích světa. Zaměstnávají mm, doktory, mm, státní úředníky, prostě tady je spousta věcí, které nejsou správné, které se tam dělaly. V Řecku nedávno jeden ministr se pokusil, aby alespoň přímé platby není byly dočasným řešením, eh, jak získat eh, daňové příjmy. Potřebujeme určitým způsobem harmonizovat přístup k digitální ekonomice. Nyní to státy řeší velice rozdílně. Pardon. Řečník byl přerušen paní Ana Gomeš. Pak pan Batal z Malty. Finanční investigativní oddělení jsou v rámci směrn... Eh, zvažovaných práci páté směrnice proti praní špinavých peněz. Proč? Protože chtějí, eh, že ta situace by měla zůstat tak, jak je. Není to jenom daňová nespravedlnost, není to jenom o, o tom, že tady není vnitřní trh, je to závod směrem dolů, daňový dumping. Je to o tom, jak umožnit daňovým rájem, které existují v EU i mimo EU, tak aby mohli nadále prát špinavé peníze, i včetně organizovaného zločinu jako terorismu. Komise čeká dva roky s návrhem o e, eh, DPH, které by mohly e, zabránit, aby se část těchto zdrojů dostala nakonec Dajíš na Al-Qaida. Nic se neděje, protože členské státy váhají s navrhovanými opatřeními OECD, ano, je to skvělá práce, ale není to závazné, nebude to stačit. Jenom my v Unii musíme jednat. My jako členové tohoto parlamentu, národních parlamentech, máme obrovskou odpovědnost, abychom lépe sloužili našim občanům a nezavírali oči nadále a neumožňovali pokračování tohoto systému. Musíme udělat všechny tyto věci, které známe dobře, CCTB, eh, CBCR, musíme ehm, sledovat, zda implementace probíhá, že tady celá řada eh, dobrých věcí nic se neimplementuje, potřebujeme umožnit daňové administrativě zdroje, aby to kontrolovali. Eh, potřebujeme zdaňovat transakce jako CTB, což se již navrhovalo, digitální sektor, robotizaci a OECD nestačí. My musíme postupovat globálně nejenom v EU. I tady můžeme e, něčeho dosáhnout. Pardon, mikrofon byl vypnut. Ehm, nyní Malta a pak pan Gavle z Francie. Malta. Malta. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já začnu tím, že zopakuji náš postoj, který už tady několikrát byl zmíněn. Chci zdůraznit, že náš systém eh, daní eh, je schválen Evropskou komisí a také je schválen OECD, což tady nebylo zmíněno ve všech těch příspěvcích, které se týkaly naší země. Ano, EU by měl zintenzivnit své, svůj boj proti daňovým únikům, nicméně máme několik výhrad, co se týče implementace CCTB. E, já chci odkázat na stanovisko sněmovny reprezentantů Malty, kde je e, několik opatření které se dotýkají principu subsidiarity, jako následující. CCTB například je volitelné pro firmy s globálními výnosy, které nepřesahují 150 milionů ročně. By nečelili 28 různým pravidlům, ale CCTB samotné tedy. Proto je tady možnost, aby členské státy eh, Eh, změnili své daňové sazby. S tím my nesouhlasíme, věříme, že zdanění by mělo zůstat suverénním právem každého státu. Proto věříme, že eh, více možností může vést k dosažení cílů mm, mechanismu CCTB, dlouhodobě krátkodobém horizontu bez zasahování do principu subsidiarity a přiměřenosti. Také máme e, výhrady k té e, vlastnímu vzorci, e, což by vedlo ke ztrátě výnosů i zaměstnanosti a to i v další, především v menších jurisdikcích, jako je Malta. Děkuji. Byli franský senát Sledného gospodin Sternholm Danie. Děkuji pan Evres z francouzského senátu a potom eh, z Dánska kolega. No já si myslím, že budu moci být velmi stručný ve svém vystoupení. Všichni víme, že probíhají debaty o rozdílech mezi členskými státy, pokud jde o řešení otázky daňového příspěvku digitálních podniků. Je zde tedy <clears throat> rozlišné zacházení. Někdy se to chce řešit tím konsolidovaným základem, což by nás z dlouhodobého hlediska svedlo tedy na jednotnou úroveň. My eh, ve Francii ovšem hájíme rychlé řešení. Můžete nám říci, jak se na to v současné chvíli dívá Evropská komise? Protože víme, že na konci března má být předložen legislativní návrh. Už teď eh, se objevuje nějaké stanovisko, pokud jde o tedy to rychlé řešení, anebo o to druhé řešení pomocí konsolidovaného základu. Děkuji a nyní eh, pan poslanec z Dánska a potom Paul Tank z Evropského parlamentu. Well, I hope that we still get to hear an answer to your great question down there. Děkuji. Doufám, že dostaneme odpověď na tu skvělou otázku. Většina těch eh, věcí, o kterých tady hovoříme, nejsou úplně nutně pochopitelné pro lidi v Evropské unii. Je to velmi složité. Neměli bychom očekávat, že to z tohoto důvodu budou chápat, ale jedna věc důležitá je, a z mého hlediska je to důležité proto, abychom vytvořili důvěru v instituci, jako je Evropská unie. A tu je černá listina. A ta černá listina podle mě zatím nefunguje. Je to fiasko. Já se omlouvám za toto slovo, ale je to prostě nedostačující. A z tohoto důvodu nebude schopná tato černá listina vyvolat důvěru v instituce, v Evropskou unii. A my potřebujeme nějaký signál, že Evropská unie je ochotná budovat důvěru v to, že ty peníze zůstanou v našich zemích a nevrátí se těm nadnárodním společnostem, které nás jenom vysávají. To je vše. Děkuji a nyní pan poslanec Paul Tang z Evropského parlamentu. Děkuji. Je dobré mít toto zasedání. Vidím tady pár kolegů, se kterými jsi se setkal ve Francii, ale také v Irsku. Alan Lamassur, můj spoluspravodaj a já jsme hodně cestovali, abychom získali vaše názory, pokud je o CCCTB. Evropský parlament pravděpodobně tento týden přijme první text ve výboru a snad v březnu na plenárním zasedání. My jsme toho názoru, že je třeba udělat krok vpřed, modernizovat korporátní daňový systém, protože současný systém je tedy překonaný, přišla tedy digitalizace a pro firmy se jedná o finanční konstrukce, tam se mohou firmy rozhodnout, kde budou sídlit, kde budou platit daně. A CCCTB to otáčí. Země budou rozhodovat, kde budou podniky platit daně. Tam, kde generují zisk, tam budou platit daně. A konsolidace je zásadní. Druhá věc. Tento návrh musí být novelizován, aby zohlednil zdaňování digitální ekonomiky. Evropský parlament má silnou, referenci, silnou preferenci pro konsolidované řešení. Jedná se o nepřímou daň, která by mohla být ze krátkodobého hlediska zahrnuta do korporátního daňového systému jako přímá daň. Což by tedy vyžadovalo změnu toho nařízení o sídle, protože to v současné době Google a Facebook využívá, aby neplatili daně. Pak je zde jasný střed zájmu OECD může postoupit vpřed pouze v případě, když Evropská unie půjde příkladem. My v Evropském parlamentu využíváme práci OECD k tomu, abychom ji začlenili do té naší rady, kterou poskytujeme. Ta práce byla vykonána, ale politická vůle na půdě OECD není. Děkuji. Pan poslanec Perič z Chorvatska a potom šve, paní poslankyně a potom pan poslanec ze Švédska. to te posebno potřebu redefinování postojećih i usvajanja nových práv. Máme tedy devět legislativních aktů, eh, co se, které se týkají zdanění digitální eh, ekonomiky. Toto jsou poměrně eh, dlouhodobé otázky A mm, jde tady o otázky samozřejmě základu daně a také usazení eh, sídla společnosti. A zde je potřeba, aby to bylo velmi dobře definováno v rámci vnitřního trhu. Eh, kromě toho tedy eh, Chorvatsko podporuje iniciativu, že přeskoumáme možnost, aby tedy platila daň pro veškeré zisky těchto digitálních společností v EU. A Samozřejmě je potřeba také přeskoumat nebo mít možnost přeskoumat eh, všechny ty obrovské náklady, které oni si vykazují. Mm, potom mm, je samozřejmě otázka, nebo ta hrozba, že by se přesunuli tedy do jiných jurisdikcí, kde by měli třeba výhodnější danové podmínky. Ale přesto si myslím, že je potřeba vyřešit tuto otázku tak, abychom vyřešili ty dlouhodobé problémy v Evropské unii. Děkuji. Nyní pan Feltin z e, Švédska a potom e, kolega z Rakouska. Děkuji. Eh, práce OECD je obrovsky důležité, abychom zajistili, že negativní dopady globalizace ehm, můžeme nějakým způsobem zmírňovat, bojovat proti nim. Takže potřebujeme spolupracovat s OECD, aby členské státy postupovaly proti BEPSu eh, co nejharmonizovaněji. Mm, je velmi důležité, abychom eh, tedy se snažili dosáhnout cílů, eh, které si stanovíme eh, v rámci OECD. Tady nejde o hledání pouze jednotlivých řešení, musíme se vnímat jako součást širšího světa. Je potřeba tedy hledat řešení pro některé zásadní rozdíly. Někdy prostě celé ty zásady jsou vnímány různě. V jednotlivých členských zemích. A je tady potřeba, abychom se nějakým způsobem dohodli na definicích, na rozsahu. Eh, to vlastně vidíme i v těch eh, krocích BEPS 8 eh, až 11. Má otázka je následující. Na komisi plánujete, že na tom budete pracovat a jakým způsobem přesně? Děkuji. Děkuji. Nyní pan Rosman z Rakouska. A Děkuji mnohokrát. Ono je opravdu správné, že v posledních letech v boji proti eh, vyhýbání se daních a daňovým podvodům došlo k pokrokům. Ale Řada z toho je prostě nedokončená. Eh, řada těch kroků zůstala otevřená. Například národní i mezinárodní eh, daňové eh, právo tedy je ještě nedokončené. A co se týče právě těch webových firm a mě by tedy zajímalo, zda Evropská komise vzhledem právě k zdanění digitálních koncernů předkládá nějaké návrhy. Například v Rakousku máme Eh, takovou eh, tu, eh, konkrétní návrh, co vy si o něm myslíte. Za druhé se ptám trans, ohledně transparentnosti. To je jedna z nejsilnějších zbraní proti daňovým podvodům a i zde bohužel řada těch kroků nejde dostatečně daleko. Tady máme o daňová rozhodnutí, tady máme o to country by country reporting, taky tady máme Eh, prosazování směrnice, čtvrté směrnice o boji proti eh, praní špinavých eh, peněz. To, co opravdu potřebujeme, je veřejnost, to znamená veřejná transparentnost, protože jinak to nejde dost daleko. A poslední věc, ta černá listina, ty daňové oázy, daňové ráje, která byla zveřejněna radou, ta je úplně bezcená, pokud na tomto seznamu nebudou také evropské země. Začínáme Kyprem, Maltou na jihu a potom dejdeme na sever až do Irska a samozřejmě i USA musí být na takovémto seznamu. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Pan Kertis Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Vítám všechny hosty. Já vím a z diskuse je velmi zřejmé, že existují jasné rozdíly mezi některými evropskými zástupci a také vnitrostátními zástupci zejména co se týče daňové svrchovanosti, kde končí, kde začíná. Tady eh, eh asi se ty názory různí a já ale doufám, že jako volení zástupci se můžeme dohodnout při nejmenším na té otázce transparentnosti. Pan Langen ve své zprávě upozornil na to, že panamské dokumenty a ten eh, vyšetřující výbor, který byl ustanoven v tomto parlamentu, eh, se potýkal s řadou eh, potíží, eh, jak ze strany komise, ale i rady, co se tedy týče zejména eh, zpřístupnění relevantních eh, dokumentů. Mm, často jsme se tedy potýkali s tím, že se to různě spožďovalo, nebo ty dokumenty přicházely nekompletní a podobně. Já tedy opravdu doufám, že v budoucnu se nám podaří spolupracovat i díky setkáním, jako je toto, a přinutíme eh, ostatní instituce tak, aby eh, postupovaly zodpovědně vůči instituci, která je volena přímo evropskými občany. Eh, samozřejmě na radě mají tedy jakési eh, vodítka, které jim dávají vlády jednotlivých zemí, ale i my zde máme tedy jakási vodítka, která nám udávají občané a my potřebujeme maximální transparentnost právě v těchto daňových rozhodnutích, daňových otázkách, tak abychom mohli vytvořit systém, který zajistí daňovou spravedlnost v Evropě. Děkuji, nyní už jsme opravdu překročili E, časový rámec, takže teď už opravdu jenom velmi krátce dám slovo Valerovi, aby e, zodpověděl na tu jednu otázku. E, to byla vlastně otázka digitálního zdanění. Merci beaucoup. Děkuji. Mám minutu, takže čtyři slova. K digitální ekonomice. Na konec března připravujeme balíček návrhů, aby se lépe zdaňovaly podniky z tohoto sektoru. Jde o to, aby se lokalizovaly příjmy v Evropské unii. Tam je používání osobních údajů zdrojem těchto příjmů bude zde doporučení ze strany OECD a velmi pravděpodobně předložíme návrh, který bude krátkodobě zaměřen abychom v očekávání dlouhodobějších jednání mohli stanovit odpovídající daňový základ. Pokud jde o ten náš seznam, o tu naši listinu, tak fiasko to není. Naopak eh, jsou zde také ta protiopatření, kde ovšem členské státy neudělaly žádný pokrok a my používání komunitárních prostředků podmíníme nepoužíváním nespolupracujících jurisdikcí. A potom k transparentnosti ano, potřebujeme větší transparentnost, potřebujeme aby spoluzákonodárce schválil publikaci, zveřejňování těch zpráv pro jednotlivé země. Vše by mělo být veřejné proto, aby bylo možno vykonávat odpovídající tlak, aby byly provedeny reformy. A konečně ke svrchovanosti a společném daňovém základu. Já chci zahájit dialog. Ten konsolidovaný základ je způsobem, jak znovu získat daňovou svrchovanost, spíše než naopak rozhodovat eh, o lokalizaci daní už nebude podnik, ale stát. A to vše v rámci jednotného trhu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Werner, opravdu potřebujeme pokračovat. 30 vteřin. Jedna krátká poznámka. Transparent. Transparentnost je to nejdůležitější, nikoli transparentnost jenom mezi orgány, podniky, ale také skutečnými vlastníky, poštovními schránkami a také eh, veřejným eh, veřejnováním. Další věc, o které jsme nemluvili, eh, zlatá víza, lodě, které se prodávají, přičemž původ peněz není jasný. O tom všem budeme mluvit podrobně na příštím zvláštním výboru Taxe 3 a doufám, eh, spolehám ve vaší eh, účast na tomto. Děkuji vám. Nyní. Pokud máte skutečně stručnou poznámku, protože tady máme hosty, potřebujeme otevřít další eh, sekci, nemůžeme to prodlužovat. Děkuji vám, omlouvám se. To je do, dobré znamení, že toto téma je považováno skutečně za klíčové a že musíme všichni na tomto pracovat. Těšíme se na návrhy komise. Přečtěte si, prosím, zprávu parlamentu od CCTB. A teď přejdeme k druhé části, což je rovněž klíčové, to je bankovní unie a to je rovnováha mezi sdílením rizik a snižováním rizik. To snadné téma, jasné téma a máme tady také vzácné hosty. Ten hlavní řečník je na cestě, takže mezi dobí vám řeknu, že pracujeme na bankovním balíčku, což je snižování rizika CRDB RRD a doufám, že to budeme schopni e, ty práce dokončit včas, to znamená začít trialog do léta, ukončit legislativní oblast. A toto je, e, že uzavřeme také tento prvek sdílení rizika. Budeme se těšit na balíček komise e, a Samozřejmě spolupracujeme také na EDIS. Doufáme, že bude probíhat paralelně. Snižování rizika eh, se eh, tedy mm, dostane dál a tak také musí i oblast sdílení rizika. Olivier Gerson, eh, to je generální ředitel DG FISMA. Vážení kolegové, prosím. Je to je náš první řečník Olivier, má, máte slovo. Děkuji. Vážení eh, kolegové, od roku 2010 finanční regulace, finanční dozor v EU je eh, vlastně historií snižování rizika asi 50 legislativními návrhy, které prezentovala komise a odhlasoval parlament. Pokud se podíváme jenom na bankovnictví, tak my jsme zvýšili podíl vlastního kapitálu eh, významným způsobem u bank, vytvořili jsme buffer, zvýšili jsme leverage, předložili jsme likviditu, procentní podíl, upravili jsme řízení našich institucí a tak dále. A to bych jmenoval jenom některé z těchto opatření, které přijal tento parlament v rámci CEDC, e e e MRR, CRR. Mm, také jsme tvořili eh, rámec rezoluce bank eh, s požadavkem 8 MREL před tím, než bude přístup k vlastním fondům. My jsme um, tvořili um, bankovní unii, která spočívá na čtyřech pilířích, společný dohled, eh, účinnosti od listopadu 2014, spol, mechanismus společné rezoluce o rok později, eh, garance, program garance eh, vkladů EDIS, který bude parlament projednávat a rada a společný backstop. První dva pilíře již jsou operační, Veřejný backstop byl odsouhlasen ministry eh, již v roce 2013, aby vznikl nejpozději do konce přechodného období 8 let. Co se týče sdílení rizik, tak je tady eh, jeden eh, jednotný fond rezoluce, který vza, postupně mutualizuje hm, osmi, během těch osmi let přechodného období. Všechna tato opatření přispěla ke zlepšení e, likviditní a kapitálové pozice evropských bank a lepšímu řízení dozoru bank nad bankovním sektorem a zahájili proces zlepšení e, možnosti řešení problémů bank. To neznamená, že máme eh, hotovo v oblasti snižování rizika, to ne. Cestovní mapa Rady z roku 2016 stále platí, alespoň to je názor komise a předpokládá další sdílení rizika, které půjde ruku v ruce s dalším eh, snižováním rizika. To jsme udělali. Komise eh, dodala ambiciozní balíček snižování rizika na konci roku 2016 díky úsilí parlamentu a mm, následných eh, předsednictví doufáme, že začne trialog později s tím, že se nám podaří uzavřít tato jednání, pokud to bude možné, do června, ale minimálně do konce tohoto roku. Eh, eliminovali jsme riziko bankovního systému? Ne nikoliv, ale e, o to bychom neměli usilovat. Bankovnictví znamená riziko, jinak to není bankovnictví. Co my musíme udělat, co jsme udělali, je posílit odolnost bankovního sektoru, aby byl lépe připraven s lepším systémem řízení rizika v EU. Na tomto základě toto je názor komise, že snižování rizika, lepší e, nástroje řízení rizika umožňují lepší sdílení rizik a lepší využívání mechanismu sdílení rizik jako dalšího snižo- prostředek dalšího snižování rizika, což bude, povede k situaci win-win. Dovolte, abych dodal, že nyní nejenom respektujeme cestovní mapu, a dokonce ji překonáváme. Vedle opatření na snižování rizika z této cestovní mapy, jak řekl pan Galtieri právě, velice brzy bude balíč, ambiciozní balíček pro nesplácené úroky, které nebyl uveden v cestovní mapě, které podle našeho názoru bude velice účinné pro další snižování rizik. E, pokrok je potřeba ještě v oblasti sdílení rizika, konkrétně k EDIS. Mm, v našem sdělení z října o bankovní unie se indikuje možný, je indikovan možný kompromis, a já bych chtěl jenom požádat tento parlament, aby na základě zprávy vstoupil do konkrétních jednání s radou. Chci zmínit, že tento návrh komise je plně v souladu s eh, myšlenkami, které vypracoval zpravodaj, jehož vynikající práci chci pochválit. A také mm, mm, jedna z hlavních charakteristik, že první fáze EDIS by měla vést k likviditní pomoci, že by tam již nebylo sdílení rizika, což je jedna z hlavních um, výhod. Také Ehm, mm, tady, tady se ukazuje, že jsme ještě překonali tu cestovní mapu, protože pokud toto eh, se nám podaří, tak bude menší sní, sdílení rizika a větší redukce rizika. Na závěr tedy bych řekl, že musíme také pokročit s zaváděním veřejného backstopu. Není to sporné, všichni víme, že by tam měl být backstop. Ministři se na tom shodli již v roce 2013. Čím dříve to vznikne, tím dříve bude stabilní bankovní unie díky stabilizaci hospodářská měnové unie. Takže z hlediska komise to je jasné, že zásadní důležitost má tuto chvíli dokončení bankovní unie v rámci mandátu této komise a věříme, že je nyní dobrá příležitost eh, toto eh, udělat podle cestovní mapy pana předsedy Taska. Děkuji. Nyní dám slovo Norbertovi Brakmanovi z členovi německého Bundestagu. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové, vážené kolegyně my potřebujeme tedy posílit um, eh, odolnost bankovního sektoru. Mm, zde je tady vlastně eh, velmi důležitá otázka společného pojištění vkladů, eh, které zastává třeba i Německo, ale jaké každé pojištění. I zde je potřeba zajistit, že nepokrývá, nepokrývá nějaké škody, eh, které už eh, proběhly. A jako například nějaké špatné kredity a podobně. A zároveň, že to nevede k nějakému lehkovážnému chování do budoucna. Eh, tady vlastně máme asi 160 miliard eur, které potřebujeme pro vyrovnání tedy v evropských bankách a to je příliš mnoho a proto žádáme pro pojištění, evropské pojištění vkladů, eh, aby to tedy bylo pouze citelně eh, pokryto. A určitě nechceme žádný druhý nebo třetí krok, pokud tedy nemáme pouze ty do, dost, ten dostatečný kapitál. A z mého pohledu eh, není možné ustupovat při takovýmto pojištění i při reformě eh, strukturálních fondů je potřeba stanovit jasná pravidla pro předcházením novým rizikům. Máme před sebou ještě hodně práce. Už eh, vlastně na to upozorňují i stávající diskuse v eh, Evropské centrální bance. Tady vlastně se hodně hovoří o tom, zda Evropská centrální banka překročila eh, své kompetence v některých oblastech. A mohu pouze varovat před tím, že jsme se od O, o, nějakým způsobem odchýlili od vodítek, které byly stanoveny. Potřebujeme jasná, všeobecně platná pravidla, standardy a potom samozřejmě potřebujeme vědět, jak s nimi nakládat. Pouze ve chvíli, kdy budeme mít takovéto evropské benchmarky, eh, můžeme tedy odstranit i politické pochybnosti o společném eh, pojištění vkladů. Hm, velmi eh, důležité je také eh, chování eh, ze strany bank vůči tedy eh, dlužníkům. Opět, rizika je potřeba odstranit. A samozřejmě třeba domácnosti nejsou bez svých rizik. Já bych si přál, abychom tedy ty velikosti těch portfolií, státních portfolií eh, nějakým způsobem eh, také eh, upravili. Potřebujeme jasnou regulaci a odstraňování zase privilegií státních vkladů. Opět je potřeba eh, vždy eh, postupovat přiměřeným způsobem i vůči těmto eh, státním vkladům. A vím, že ta ty požadavky, které předkládáme, způsobí řadu tedy bolesti členským zemím, ale mm, my bychom opravdu neměli začínat takovou tu velkou stavbu Evropského společného pojištění vkladů bez jasně nastavené jaksi konstrukce. Eh, musíme mít tedy základy, které budou opravdu nosné. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan, pan Vincent Deble. French Senát. Z francouzského senátu. Pane předsedo, vážení kolegové, děkuji za vše, co zde bylo dosud řečeno. Než eh, pohovořím o bankovní unii, tak dovolte, abych řekl, že jsem velmi rád, že se mohu účastnit této výměny názorů mezi poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů. Ve francouzském parlamentu jsme minulý týden právě přijali delegaci z výboru Econ, kterou vedl její předseda. Tyto okamžiky jsou velmi důležité, protože si vyměňujeme cené informace. Bankovní unie a řešení eh, rizik nebo sdílení rizik, eh, to vše má za cíl, aby členské státy sdílely rizika a sdílely zároveň svou svrchovanost. Od eh, listopadu 2012 se tím francouzský senát zabývá, když člát, státy eurozóny začaly volat po vytvoření jednotného mechanismu dohledu. Senát přijal rezoluci usnesení na podporu bankovní unie a v souvislosti s tím vydal také různá doporučení na zlepšení prvního pilíře. Týkalo se to především tří bodů. Za prvé, začlenění pojistek do oblasti dohledu, to nám připadalo zásadní. Za druhé, harmonizace národních postupů na řešení problému bank. To je pro nás důležitá podmínka pro zavedení jednotného mechanismu na řešení problému bank. A konečně jsme zdůraznili, že je zásadní, aby národní parlamenty kontrolovaly činnost dohležitelů. Víme, že ten článek 13 a konference svolané podle článku 13 by měly plnit tuto funkci. Pokud je o druhý pilíř bankovní unie a jednotný rezoluční fond, tak jeho koncepce vyvolala různé debaty. V roce 2015 Senát vzal, tedy přijal novelu, kdy je třeba aby nejdříve byla ratifikována mezivládní dohoda, kde budou stanoveny finanční podmínky rezoluce. Měl by zde být princip, původně tedy národní princip rozdělení prostředků a potom eh, plná mutualizace tohoto fondu. Pokud jde o příspěvky Francie do jednotného rezolučního fondu, tak eh, to je ekonomická otázka. Národní trhy v oblasti bankovnictví zůstávají pořád ještě národní. Finanční výbor podpořil tento mechanismus, který je garantem stability mechanismu eurozóny, ale upozornil na obezřetnostní a daňové výdaje. Už dva roky debata o MRU a o Evropském systému pojištění vkladu je základem naší práce. V březnu 2016 jsme si vyslechli paní Helgu Koenig, která je tedy předsedkyní tohoto jednotného rezolučního mechanismu v našem výboru. Mechanismus bankovních nebo řešení bankovních krizí vypadá tak, že nejdříve by měly zúčastněné osoby nést náklady. My jsme ovšem řekli, že je jasné, že zde byly vyvozeny důsledky poučení z krize z roku 2008. Ve Francii máme velkou koncentraci v tomto sektoru, takže pokud dojde selhání, tak nebude aktivován proces likvidace, ale proces řešení krize. Máme zde Národní garanční fond a účast v něm je povinná od roku 1994. Třetí pilíř eh, bankovní unie je záruka za vklady. Ten rozděluje členské státy. Evropská komise ovšem postupně změnila názor. Senát v roce 2016 vítá návrh Evropské komise ovšem s jistými výhradami. Původní návrh by vedl k tomu, že 7 miliard eur by muselo být zaplaceno navíc francouzskými bankami. Senát se tedy na to dívá tak, že pokud by ten systém měl být důvěryhodný, tak by to mělo odrážet míru pravděpodobnosti likvidace jednotlivých zařízení. Podle našeho názoru bankovní unie může fungovat pouze v případě, kdy snižování rizik půjde ruku v ruce se sdílením rizik. Dokončení bankovní unie vyžaduje omezení počtu nebo objemu nesplácených úvěrů. Zároveň je třeba také pořešit pořadí našich priorit. Snižování rizik může jít ruku v ruce se zárukou vkladů, což je tedy systém, po kterém také velmi voláme. Děkuji. A nyní má slovo Paolo Guerrieri z italského senátu. Myslím je, že je důležité říci především, že dokončení bankovní unie je základním krokem, abychom um, snížili současnou finanční fragmentaci eurozóny, abychom snížili eh, riziko idiosynkratických šoků finančních v euro zóně. Toto je tedy základní věc. Dále dokončení bankovní unie um, znamená větší role privátního kapitálu při zmírňování těchto finančních šoků. V reakci na předřečníky všichni se shodneme, že jediné životaschopné řešení je najít uspokojivý kompromis mezi těmito potřebami na jedné straně redukovat riziko mm, pro e, rozvahy bank a e, na druhé straně větší sdílení rizika. V té první oblasti je jasné, je to dědictví mm, rizikové, je e, velké množství nesplácených úvěrů a expozice bank. Snížení nesplácených úvěrů musíme eh, uznat, že značná úsilí již se vyvíjí. V případě Itálie například mm, preventivní kapitalizace Montedei Pasky a eh, likvidace několika menších bank povede ke snížení NL a NPL o jednu čtvrtinu v tomto roce. Další pokrok v této oblasti pravděpodobně mm, mm, bude souviset se silnějším mechanismem dohledu, který by měl být ještě lépe definován. Na druhé straně ekonomický růst pravděpodobně e, umožní snižování nesplácených úvěrů, protože mnoho e, firem v potíži by mohly překonat své problémy. Dále snižování suverenity bankovního portfolia vyžaduje další kroky a může být založeno na modifikaci mm, makroprudenční politiky, ale je důležité zajistit postupný vstup v platnost a opatrnou kalibraci nových opatření, abychom minimalizovali negativní dopad. Diverzifikace portfolia by mohla vést k mm, vytvoření bezpečných aktiv, na které by se mohli investoři obrátit pro diversifikaci rizika. Myslím, že jakékoliv rizikové vážení národní suverenity by mělo být vyloučeno, protože to nutně ovlivňuje trhy eh, eh, dluhu této země a povede k další nestabilitě. Dále větší sdílení rizik. Myslím, že je třeba argumentovat ve prospěch zřízení Evropského programu pojištění vkladů. I tady eh, zdávám, že návrh Evropské komise by měl zůstat zachován protože by mohl otevřít cestu k uspokojivému kompromisu, aby docházelo k většímu sdílení rizika fiskální backstop eh, fondy rezoluce a EBIS, přičemž by se vyloučil sdílení minulých ztrát. V první fázi EDIS by poskytoval likviditu s INSM pro národní programy, které vyčerpaly své zdroje. Následný přechod k částečné mutualizaci bude předmětem efektivního pokroku snižování rizika dědictví. Na druhé straně ehm, v tomto eh, z tohoto hlediska přístup komise vlastně vyřeší obavy obou, jednak morálního rizika a rizika dě- špatného dědictví. Základní kotvou stabilní bankovní unie bude kredibilní politika, omezení e, suverénního dluhu kde, poměru k HDP. Tady je třeba vytvořit e, efektivnější omezení fiskální politiky národní Tady můžeme posílit a zefektivnit pravidla na obnovu důvěry v pakt růstu a stability. Musíme se ale vyhnout jakémkoliv automatické a semiautomatické restrukturalizaci dluhu, národního dluhu, protože tento návrh prostě e, přispívá k finanční nestabilitě. Vlastně obnovuje nestabilitu že řekněme na závěr, že technický složka životoschopného kompromisu na dokončení bankovní unie je k dispozici. E, problémem zůstává politická vůle, takže doufejme, že se nám podaří dokončit bankovní unii, která bude akceptovatelná pro všechny ve prospěch nejenom finanční stability eurozóny, ale také našich občanů. Děkuji vám. Děkuji vám. Pane spolupředsedo, prosím. Děkuji. Pan Gualtieri eh, to řekl tak rychle, ale myslím, že nemám ani minutu a půl. Myslím si, že sdílení rizik a snižování rizik je velmi důležitým tématem. Myslím si, že bylo pouze přirozené věnovat se sdílení rizik, ale vlastně tyhle ty věci jsou propojené a stejně důležité pro stabilitu našich bankovních systémů a pro socioekonomický vývoj Evropské unie. Bulharsko a ne, bulharské předsednictví EU chtějí dosáhnout přijatelný kompromis v těchto dvou věcech budeme i nadále pracovat na návrhu Evropské komise, abychom dokončili bankovní unii. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní dám prostor kolegům, nejprve Marie Luis Albuquerque z Portugalska. Dvě minuty. No, děkuji, pane předsedo. Vím, že máme velmi málo času. Já jsem byla na euroskupině a <laughs> ECOFINu mezi lety 2011 a 2015 a tam jednu dobu jsme postupovali velmi rychle co se týče eh, předkládání opatření pro boj proti krizi. Takže řada těch věcí, které jsou nastaveny dnes, byly eh, nastaveny právě tehdy. Ehm, jak jsem to pochopila, tak my zde potřebujeme snížit riziko a eh, připojit k tomu snižování rizik také sdílení rizik. Eh, co se týče toho mm, systému pojištění, možná budeme potřebovat další krizi předtím, než postoupíme zase kupředu. Pořád jsme příliš daleko vzdáleni od dokončení bankovní unie. Musíme postupovat kupředu rychle, to by zvýšilo důvěryhodnost a stabilitu finančního sektoru. Už dlouho máme velmi nízké úrokové míry, a banky e, se potýkají s velmi vážnou krizí ziskovosti, což nám brání v tom, abychom vyřešili některé další e, problémy, abychom také e, dosáhli toku úvěrů vůči společnostem, které potřebují. Takže možná nadešla doba, abychom se znovu začínali zabývat bankovní regulací. Děkuji. Děkuji. Pan Timo Haranka z Finska. Děkuji, pane předsedo. Jak jsme viděli na radě a také zde, existuje vlastně neexistuje schoda ohledně toho, jak blízko jsme vytvoření bankovní unie. Hovoříme tady tedy o e, rizicích, snižování rizik a podobně. Můžeme se bavit o dalších definicích ještě několik let, ale tu reformu už nesmíme odkládat dále. Stejně tak, jako nesmíme dále odkládat stejně důležitou unii kapitálových trhů. Zeptám se, proč k tomu nepřistoupit jinak? Proč nemít jakousi koalici ochotných či schopných? Ti, kteří se shodnou, že snížení rizik už je dostatečné, <laughs> by mohli eh, postoupit a sdílet rizika navzájem. Ti, kteří ještě nejsou na to připraveni, by viděli výhody a přidali by se později. Nebo Ti, kteří mají dojem, že si můžou navzájem důvěřovat, tak by také vlastně mohli už postupovat ku předu a mm, to by vlastně zase poskytlo pobídky pro ostatní, aby je následovali. Možná to je tedy provokativní otázka, ale mě by zajímala skutečná odpověď. Děkuji. Ernest Langen, Ester. Ano, to mě trošku překvapilo, ale v pořádku, děkuji pane předsedo. Já si myslím, že eh, to, co zaznělo z pódia i z, i z místnosti, eh, poukazuje na to, jak toto téma je citlivé. Jako zpravodajka vítám sdělení Evropské komise, která si přeje jaksi postupnější přístup než ten původní návrh. A opravdu si myslím, že pokud dosáhneme kompromisu, ten kompromis se bude někde nalézat v eh, trojuhelníku mezi načasováním, obsahem samotného návrhu, nakolik tedy chceme být ambiciozní, E, pouze likvidita nebo e, nad rámec toho, a to je vlastně ten třetí bod e, toho trojuhelníku, a sice za jakých podmínek. Takže vlastně tady máme obsah a podmínky. Takže pokud chceme být ambiciozní ohledně obsahu, pokud chceme mít tedy nějaký eh, hodně vzájemný systém, tak ty účastníci by řekli, že potom samozřejmě snižování rizik se musí zvýšit. To jsou ty podmínky. Pokud chcete začít rychleji, tak začneme pouze tedy likviditou a potom zase přejdeme k další fázi ve chvíli, kdy se naplní jiné další podmínky. Takže to je ten trojuhelník a ještě se to zkomplikuje tím, že porovnáváme jabka s hruškami, protože máme stovky eh, národních nějakých možností a přístupů, eh, na tom pracujeme. Ale ta konvergence postupuje pomalu. A když slyším eh, francouzské tedy zástupce, kteří říká, že pokud bychom to takhle zavedli, tak by to stalo dalších 7 eh, miliard, ale to, řík, to je, by bylo, pokud byste měli další eh, výjimku a pokud byste měli tedy 0,5% místo 0,8% těch krytých vkladů. Takže tady máme různé eh, výchozí podmínky a já jsem spokojena s tím, že tedy oba, všichni tři řečníci <coughs> zmínili ty takzvané non-performing eh, loans a eh, ty mm, otázky svrchovanosti, to jsou vlastně věci, kterým se musíme věnovat, pokud by se nám podařilo mm, jít nad rámec té likvidity a pouze část našich bank jsou tedy pod eh, evropským dozorem, ale většina je tedy pod vnitrostátním dozorem a to je další věc, které se musíme věnovat. Já nechci lidi demotivovat, ale prostě chci zdůraznit, jak je to komplikované a já věřím, že někde v tomto eh, tr- trojuhelníku nalezneme kompromis. Děkuji, pouze jeden řečník říkal, že má by proto měla být podmínka, ta svrchovanost. Prostě to nikdy se nestane, pokud někdo řekne nějakou věc, o které všichni vědí, že se nikdy nestane, tak je to jenom ztráta času. Kristo Sekuras, EPP. Děkuji, pane předsedo. Evropský bankovní sektor přes kroky institucí vlád a dohledových orgánů pořád ještě čelí velkým výzvám. Vysoké úrovně soukromého a veřejného dluhu a nesplácené půjčky jsou i nadále zdrojem zranitelnosti. Dokončení bankovní unie ještě zatím není završeno, byly završeny první dva pilíře za řeckého eh, předsednictví. Teď zde musí jít eh, ruku v ruce to sdílení rizika a omezování rizika. Zároveň je třeba posílit dohled a přijmout eh, realistická opatření, aby se zlepšily techniky bank na řízení rizik tím, že se vytvoří konzistentní strategie, aby se předcházelo akumulaci NPL a NP s rozvojem sekundárních trhů. Tím, že se vytvoří společný, adekvátní, funkční a efektivní mechanismus záchranné sítě, kdy bude tedy tento fond eh, čerpat eh, z různých záruk eh, či z rozpočtu, později z EMF. Když bude přijat EDIS, tak v první fázi bude doplňovat národní systémy a potom zde bude vzájemný mechanismus bez dalších podmínek pro přechod eh, ze spojištění na spolupojištění. Děkuji, Vasile Ilea z Rumunska. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Rumunsko uznává úsilí na završení Evropské bankovní unie i vytvoření Evropského měnového fondu. Rumunsko přijalo celou řadu konkrétních předpisů. Například eh, se teď více zaměřuje na otázku úroku mezi členskými státy na otázku toho, jaký mají dopad na finanční stabilitu a na stabilitu veřejných financí přijímajícího státu. Projekt bankovní unie musí být koncipován tak, aby se z dlouhodobého hlediska podílel na finanční stabilitě, nejen pro státy eurozóny, ale pro celou Evropskou unii. Rumunsko je také toho názoru, že je nutné, aby v kontextu tohoto projektu byly zaručeny podmínky, rovné podmínky pro všechny a rovné zacházení se všemi, kteří působí na jednotném trhu s finančními službami. Bez diskriminace, aniž by to mělo dopad na legitimní zájmy. Pro Rumunsko jsou tyto aspekty velmi důležité. Mechanismus kontroly a jeho reforma, harmonizace národních systémů záruky za bankovní vklady, rychlá reakce a mechanismus řešení extrémně obtížné situace bank, omezené využívání veřejných zdrojů při řešení těchto problémů, politiky nesolvence, insolvence pro dobrou stabilizaci hierarchie půjček. Hlavním cílem pro Rumunsko je zachovat vyváženost zájmu mezi členem, členským státem původu a přijímajícím členským státem. Pokud jde o kompetence dohledu a také pokud jde o mechanismus eh, řešení problému. Děkuji. Děkuji. Pan Bernd Luke, EKR, Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Pan Lukman ve svém mm, eh, příspěvku mm, poukázal na to, že řeka nedrží, pokud nejsou základy dobře postavené. Mm, ty základy v souvislosti EDIS nebudou nikdy dobré, pokud budeme EDIS vnímat jako riziko, které je třeba redukovat a lépe řídit. Co se tady ztrácí v té diskusi, je, že EDIS mohou vzniknout nová rizika, že EDIS vlastně vytváří nová rizika jenom tím, že prostředky, likvidita, pomoc, dotace na úvěrové dotace, mm, v případě krize vlastně mohou, musí odejít do jiného státu, tak tím pravděpodobnost e, krize z té, e, v původní zemi se zvyšuje. Máme základní problém, že to je systém mm, spojených nádob, kdy e, prostředky odtékají v rámci systému zajištění, znamená transfer rizika mezi jednotlivými zeměmi a tom se dostatečně nemluví je to úplně eliminováno z hodnocení dopadu Evropské komise. Například, že vzniká dojem, že jde o stávající riziko, ale nestuduje se otázka, zda tím fungováním EDIS vlastně nevzniká nekontrolovatelným způsobem nové riziko v dosposud eh, relativně jistém eh, bezpečném bankovním systému. My všichni víme, že ty bankovní krize se měří nejenom v základní velikosti, že to jsou krize důvěry vkladatelů, které v daném případě při vzniku ranu na banky vlastně eh, pře- se vrhnou na tu banku a vlastně mohou ji přivést tím do krize. A právě tento proces může vzniknout, pokud se e, systém zajištění oslabí v důsledku EDIS. Děkuji pan Gerasimos Baluras z Řecka. Děkuji, pane předsedo. Bankovní unie, jak víme, je jedna z nejvýznamnějších um, politických projektů Evropské unie. Má to pilíře jednak společný dozor, společný management, mm, zdravý bank a fond pro možnou finanční pomoc. První pilíř, první pilíř měl určité úspěchy, ale co se týče eh, vytváření důvěry v eh, evropský bankovní systém, musíme zajistit, aby vklady byly garantovány. Potřebujeme třetí pilíř, i když bylo dosaženo pokroku v prvních dvou. Potřebujeme ale všechny tři. Máme společnosti jako Německu, Nizozemí, které říkají, že bychom to měli odložit, komise místo mm, posilování svých původních plánů nyní hovoří o neutralizaci eh, do značné míry řecké eh, pozice společně s postojí jiných zemí. Znamená, že jsme pro skutečnou bankovní unii, eh, která nedojde, pokud nevytvoříme skutečnou důvěru, co se týče držit, pro držitele vkladu kladatele. Děkuji. Janis Pukan z Lotyšska. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost eh, vyjádřit stanovisko Lotyšska, co se týče dokončení bankovní unie. Nejprve chci mm, podpořit myšlenku finalizace bankovní unie, současně ale musíme zavést opatření na redukci rizika. Specificky chceme větší úroveň harmonizace, ehm, týče zvyšování efektivity jednotného mechanismu, za druhé podporujeme snižování rizika, i když to vyžaduje velké změny ehm, v bankovním sektoru. Eh, chceme, aby tyto eh, úpravy byly přijaty dříve eh, než, spíše dříve než později. Chceme nalézt rovnováhu v regulaci bank, což, které jsou součástí mezinárodních skupin. My podporujeme, e, co bylo řečeno, to je e, Evropský program projištění vkladů, třetí pilíř, který by měl být zřizován postupně. A distribuce pladeb do tohoto systému, které by měl zlepšovat stabilitu sektoru jako takového, což by um, Ehm, umožnilo finanční stabilitu a eh, prolomení této vazby. Eh, vidíme mm, výhody v tom, eh, že bychom měli systém, který by prosazoval státní obligace jako systém na stabilizace systému. Již bylo řečeno, samozřejmě potřebujeme podrobnou analýzu pan Feld z Švédska. Děkuji. Situace v eurozóně, co se týče bank, je e, velice rozdílná. Máme nesplácené úvěry, což je hlavní program a důležitý faktor. Máme hm, možná rizika Mm, do budoucna e, v řadě zemí v bankovních systémech je mnoho problémů. Bude trvat určitou dobu, než se problémy vyřeší. Co se týče sdílení rizik, to je není reálné, dokud nevyřešíme ty chyby z minulosti. Snižování a sdílení rizik je nezbytné. Nemůžeme to řešit jinak. Bylo by zajímavé vyslechnout něco o sdílení rizik eh, špatných dluhů, zda to je možné předtím, než eliminujeme všechna rizika. Jak můžeme jinak eh, vrátit důvěru našim občanům? Já chci eh, říci, že bychom si měli připomenout, že máme jednotný dozor, jednotnou rezoluci, takže máme evropský dohled který může navýšit kapitálové požadavky pro banky i prohlásit banku za se, v selhání nebo pravděpodobně v selhání. Pak máme jednotnou rezoluci, ano, byla klauzily. Já bych eh, všechny vyzvala, aby zvážili, kdo by byl beneficientem EDIS, kdyby to existovalo během finanční krize. Ehm, také víme, že máme problém s MPL a pak máme další kritická aktiva. Jakákoliv opatření přijmeme a já podporuji, tak klíčem je, aby byl dozor, který bude vzdálen členskému státu a může nestraně zasáhnout do situace bance. Takže jaké máme z opatření sdílení rizika? No žádné v tuto chvíli, to je problém. EDIS není jenom sdílení rizik, ale také snižování rizika. Přesně z důvodu pobídek a vlastně poskytování důvěry v systém, zajištění důvěry v systém. Pokud chceme eh, eh, přijít s recipročními mm, postoji a navzájem se setkat, tak myslím, že ehm, balíček komise MPL je důležitým nástrojem. My jako parlament vůči ECB Ehm, není o tom, že bychom to neměli urychlit, ale že bychom to měli udělat dobře, abychom rozdělišovali, co je pilíř 2, specifické pro banky, a pilíř 1, legislativa. To dělají parlamenty, nikoli dohled. E, takže já vítám iniciativu komise také, protože legislativní návrh může být vyladěn způsobem, který dá mm, tedy e, příslušné pobídky. Měli bychom, co týče suverenity, po tom, že Bazilej rozhodl, že to nebudeme dělat, že bychom znevýhodnili naše banky, že nikdy nebudeme akceptovány žádnou většinou, tak to je chvíle, kdy musíme rozhodnout, zda skutečně se chceme zaměřit na Eh, zajištění fungování EDIS a zajištění eh, rovnováhy mezi sdílením a redukováním rizik, mm, kde budou červené linie, ambiciozní plány a eh, vlastně zabrání Unii dokončit základní prvek své legislativy. Myslím, že to je na legislativě, i národní parlamenty musí sehrát důležitou roli, protože máme příležitost, kterou bychom neměli promarnit. Myslím Olivie a ještě někdo bych k tomu něco chtěl říci? Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Zdá se, že jsme všichni pro završení bankovní unie, ale nehovoříme o stejné bankovní unii ani o stejném rytmu. Já souhlasím s paní ministriní Albuquerque, které děkuji za její práci, když byla v Ecofinu, kde já jsem pracoval s Michelem Barnierem. My jako komise usilujeme eh,